činnost Evropanek. Takže první má slovo paní Matera, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nyní se dostáváme do závěrečné fáze práce, která mě zaměstnávala řadu měsíců. Zaměstnanost nebo, pardon, podnikání žen, to je extrémně aktuální v Evropě, která sotva se zmáhá z finančně ekonomické krize. Já chci poděkovat stínovým zpravodajům za konstruktivního ducha ve kterém eh, jsme připravovali tento text. Já jsem přijala, přidala, přijala takovou strategii, která zahrnula všechny politické síly, síly již od samého počátku a nám se podařilo vypracovat takovou horizontální pozici, která nás nerozdělovala a ani jsme nemuseli se scházet se stínovými. Já chci tedy poděkovat všem kolegům za tuto vůli která vede k tomu, že eh, ženy se stanou protagonistkami v ekonomice. Já jsem prostudovala Eh, hledala jsem důvody, které jsou vnějšími faktory, které představují překážky pro podnikání žen, které v Evropské unii mm, eh, je asi 30 A eh, po staletí, staletí tedy ženy musely vést velkou bitvu za rovnost zacházení a zatím ještě to není u konce, zatím není rovnost ve všech oblastech. A mezi hlavní překážky, které jsme vytipovali a které znamenají, že je nutné vůbec e, předkládat takovouto zprávu, to jsou sociální, ekonomické, psychologické důvody, Ženy příliš často jsou obětmi e, starých stereotypů, které jim dávají druhořadou roli a příliš často, e, ne, pardon, příliš málo mají vedoucí funkce ženy mm, mm, spojujeme s rodinou, s péčí o staré eh, členy rodin a s mateřstvím, jako kdyby neměli vlastní život. Nicméně zde máme další směrnice, které nás zavazují, že nesmíme diskriminovat ženy, pokud je třeba o přístup k rovnému zacházení ke službám, ale často je to jinak. Ženy jsou předmětem diskriminace, třeba když by chtěli požádat o půjčku, úvěr proto je třeba vychovávat naši mládež, aby se naučili podnikat, aby chtěli být nezávislí. Text, o kterém budeme hlasovat zítra, se zaměřuje na pět hlavních tematických oblastí. Především jde o, ta hlavní otázka je, je sladění eh, pracovního a soukromého života, rodinného života. Bohužel to je jedna z hlavních překážek, na kterou naráží ženy, když chtějí podnikat. V tomto smyslu navrhuji, abychom skutečně zracionalizovali tu možnost, aby evropské fondy byly k dispozici právě, aby eh, třeba eh, financovali péči o děti, o starší občany. Za druhé, druhá kapitola. Jsem přesvědčena, že výměna zkušeností, networking, a vzdělávání v podnikání je důležitým předpokladem pro to, abychom vytvořili skutečnou evropskou platformu eh, podnikání žen. Skutečná bariéra v kapitole 3 pro ženy, to představuje přístup k úvěrům. Jsem přesvědčena, že mm, lepší implementace směrnice rovnosti přístupu ke službám, to je nutná věc. Banky musí Eh, zacházet se všemi stejně a nemohou dávat přednost mužům. A nakonec předposlední kapitola. Jsem přesvědčena, že hm, podnikatelská kultura hm, musí již eh, eh, být něco, v čem budou vychovávány děti, mládež, hm, vychovávány ve financích a podobně. A poslední kapitola, ta se věnuje eh, sociálnímu sektoru a novým technologiím, hm, které jsou stejně důležité, včetně zelené ekonomiky. Pane předsedo, já vím, že když nemám čas, tak já bych chtěla vyzývat všechny kolegy, aby hlasovali pro tuto zprávu, proto abychom měli Evropu, která bude více inkluzivní. E, italská e, e, spisovatelka Falače řekla, že být žena, to je velice fascinující, znamená to ale i odvahu a je to velká výzva. Já chci apelovat na všechny ženy, tak aby se zhostily této výzvy, aby měli odvahu. Děkuji a nyní má slovo paní Galpe. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve blahopřeji paní Matera. Je to výborná zpráva, děkuji mnohokrát. Také je to důležité téma, a velmi ráda, protože musíme pomáhat ženám v podnikání, protože právě to má velký potenciál pro hospodářský růst a rozvoj, ale je to také důležité pro seberealizaci žen. Ehm, je to pro ně důležitý nástroj. Musíme jim proto nabídnout motivaci, podporovat je, pomáhat jim ehm, v jejich podnikatelské dráze. A samozřejmě ehm, na cestě je řada překážek. Zpráva na ně správně poukazuje. K těm překážkám patří například přístup k finančním prostředkům. Pokud vytvoříme správné finanční mechanismy, zlepšíme přístup k financím. Také musím podpořit problematiku vytváření vytváření sítí a musíme také zdůraznit sociální aspekt. Sociální podniky, samozřejmě tyto podniky jsou pro hospodářství důležité, ale není to jediná cesta, když jde o podporu podnikání mezi ženami. Není to tedy jediná cesta, která se ženám otvírá a říkám to jako poslankyně. Je to velmi kvalitní zpráva, chci podpořit, budu hlasovat pro. Děkuji. Mikrofon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 Děkuji. Genderová rovnost si žádá úsilí, je to princip a je zapotřebí implementovat konkrétní opatření v členských státech. Je zapotřebí kroků tak, aby ženám se mohlo dostat poradenství, chtějí-li se stát podnikatelkami. Je zapotřebí zjednodušit přístup k financování pro ženy a právě tak další typy podpory, jako je odstranění byrokracie a dalších překážek, které jim brání zakládat podniky. Členské státy by měly systematicky hodnotit opatření a politiky na podporu žen v podnikání také zapotřebí vzdělávacích a školicích programů, které by šířily povědomí o podnikání, čímž se zajistí rovná příležitost mezi muži a ženami a jejich možnost úspěšné kariéry. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat zpravodajce za její přístup. Děkuji. Děkuji, paní Tomašič. Poduzetništvo i poduzetnický mentalitet moramo poticati i kućnim odgojem Podnikání a podnikatelský duch, to je něco, co je zapotřebí posilovat ve výchově a e, ve vzdělávání všech věkových kategorií a u obou pohlaví. Je to jediný způsob, jak zajistit, aby evropská ekonomika rostla a udržela si svou vůdčí pozici. E, podnikatelství je méně rozšířené mezi ženami než mezi muži a tady leží obrovský potenciál. Nicméně já nemohu souhlasit s tím doporučením, které vyzývá instituce, aby stanovovalo a definovalo politiku pro vyvážení pracovního a soukromého života a rovno, rovné rozdělení odpovědností v rodině. To není úkolem e, instituce institucí nebo eh, politiků. Rodina je intimní sféra, kde muž a žena se musí rozhodovat sami v dohodě se svými dětmi. Eh, politikové tady nesmějí překračovat tuto hranici. Děkuji, paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní Matera za práci a říci, že podnikání a e, nezávislá tedy činnost ne to je další aspekt ekonomické činnosti, kde panuje nerovnost. Pro ženu často tato varianta je méně atraktivní než pro muže. I mají horší podmínky dosáhnout na finance a často to má pro ně menší přidanou hodnotu kromě toho musí řešit více osobních problémů, rodinných problémů a zatím ženy nejsou tady využity, není využit jejich potenciál, přicházíme o talenty a příležitosti. Potřebujeme objektivní data, abychom mohli dělat lepší diagnózu, specifické politiky ve školství, financování a mm, tak abychom mohli bojovat více proti stereotypům. Za prvé, nerovnost eh, neškodí pouze ženám. To je první chyba si myslet právě toto. Nerovnost, pane komisaři, eh, já myslím, že na tom, eh, na tom tratíme všichni. Děkuji. Pan Věgas. Consequência das políticas liberais na určité úrovni mezi neoliberálními politiky vidíme, že právě ženy jsou nejvíce zasaženy chudobou a nerovností. Nejenom muži. Pokud chceme potírat tento jev, nemůžeme používat podnikání žen jako všelék. To bychom se snažili vyléčit nemoc jenom podle symptomů, nikoli příčin. Potřebujeme kvalitní zaměstnání a kvalitní pracovní místa. Neměli bychom podporovat nejistotu, která dále plodí další nerovnost a podkopává eh, postoje žen i jejich podnikání. Musíme uvažovat o plnoprávném občanství bez genderové diskriminace, stabilitu pracovních míst, kvalitní eh, veřejné služby, eh, kvalitní vzdělávání a podobně. A to bohužel není současným trendem evropské politiky, ačkoliv si to naši pracující zaslouží. Děkuji. Eh, jenom chci říci, že zde jsme měli dvojnásobek žádosti, ale vzhledem k času, který mám k dispozici, tak jak víte, ke HDI na to máme většinou pět minut, ale zde se nám podařilo, aby každá frakce mohla zde pohovořit prostřednictvím svého zástupce a tudíž nemůžeme dát slovo ostatním a já Opakuje ale všechny frakce, které požádali, tak mohly se vyjádřit. Nyní má slovo pan komisař. Pane předsedo, děkuji mnohokrát a na úvod chci poděkovat také paní Matera eh, za práci, kterou odvedla v této zprávě. Jak víme, právě malé a střední podniky jsou motorem tvorby pracovních míst v Evropě. Abychom uvolnili plný potenciál našeho hospodářství, musíme uvolnit tvořivost a podnikatelského ducha eh, všech pracujících mužů i žen Víme, že podnikání je méně populární mezi ženami než mezi muži. 63% žen uvádí, že nikdy nepomysleli na vytvoření vlastního podniku, zatímco u mužů je to jenom 52%. Víme, jaké jsou bariéry. Jsou to stereotypy, někdy nedostatek sebevědomí, někdy obtíže k dostat se k financím a k podnikatelským sítím. A právě tady vyvstává úloha vzdělání vzdělávání. A ukazuje se, proč je rozumné, aby členské státy do vzdělávacích systémů zavedly i podnikání. Studie ukazují, že ženy jsou jiné nejen v motivacích, které je vedou k podnikání, ale také v cestách, jakým vedou podniky ženy jsou uvážlivější v podstupování podnikatelských rizik a právě jejich přístup k podnikání je trvale udržitelný a méně často selhává. I přesto se ženy setkávají s obtížemi v přístupu k financím. Jedna cesta ku předu by byla specifické programy eh, pro investory, tak aby pochopili eh, úlohu žen v podnikání, využívání vzorů mezi ženami, které by nabízely třeba podnikatelské vedení, coaching a podpůrné služby. A také existuje celá řada sítí, jako například velvyslankyně podnikatelky a podobně. A chceme ještě víc. Vytváříme platformu online pro ženy všech věkových kategorií, které chtějí vytvořit vlastní podnik. Budou zajišťovat vzdělávání, mentoring a vytváření podnikatelských sítí. Bude to jakýsi nákup pod jednou střechou pro ženy, které chtějí podnikat. Umožní jim eh, vstoupit do existujících sítí, získat kontakty, získat informace o financování. Díky pilotnímu projektu parlamentu chceme také zlepšit přístup k alternativním zdrojům financování tím, že budeme vytvářet síť tzv. podnikatelských andělů mezi ženami. A také můžeme uvažovat o sociálním podnikání jednáním. Komise má také expertní skupinu zaměřenou na sociální podnikání, která se snaží zlepšit situaci sociálních podniků v Evropě. A nakonec víme, že je důležité podporovat ženy podnikatelky a můžeme tak činit vytvořením prostředí, kde využijí svůj potenciál na maximum. Právě proto spolupracujeme s členskými státy na záležitostech jako péče o děti, péče o staré lidi a podobně. A Evropa potřebuje všech, veškerý svůj talent a komise bude i nadále pilně pracovat na podpoře podnikání žen a právě tato zpráva parlamentu eh, nás povede. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Nyní přejdeme ke zprávě pana Plura. Jsou to politiky hospodářské soutěže v